zasedání. Už jsme ho respektive zahájili před několika vteřinami. Máte k dispozici protokol zasedání ze 7. dubna 2010. Jsou k němu nějaké připomínky? Nikoho nevidím, tudíž tento protokol byl schválen. Při písemné prohlášení 70